Čeká nás 50 různých hlasování. Doufám, že se nám to všechno povede v pořádku. A nyní to bude první záležitost a to je žádost paní Hautala, aby byla Marie Kristýn Butonec zbavila imunity. Čili kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dalším bodem je jmenování pana Simona Busutila do výboru zřízeného podle článku 255. Zahajuji hlasování. Hlasujeme nyní. Děkuji. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Dalším bodem je složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu. Nemáme zde žádné pozměňující návrhy, pokud jde o složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu. V souvislosti s tím bych rád řekl, že složení tohoto zvláštního výboru bylo schváleno. Děkuji vám. A nyní je to zpráva pana Boreleho. Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Přijato. Dále je to další zpráva pana Boreliho a je to dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Děkuji vám, končím hlasování. Přijato. Dále je to kolega Chrysonogos, provádění směrnice o mediaci. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Děkuji, končím hlasování. Přijato. Je to zpráva. Další zpráva je zpráva pana de Jong, fungování franšiz v maloobchodním odvětví. Pan de Jong, zpravodaj, nás poprosil, aby mohl vystoupit. Máte dvě minuty, pane kolego. Ja, you may go. Ano, můžete. Push the button. Mikrofon, prosím. Máme nějaký technický problém, ptá se pan předseda. Nefung, nefunguje mikrofon? Funguje, funguje mikrofon. Dobře, děkuji, děkuji, pane předsedo, velice stručně, jestli dovolíte. K mé zprávě neproběhla plenární rozprava, proto bych rád využil této příležitosti a obrátil se na komisi ohledně tohoto doporučení, které bylo přijato téměř jednomyslně ve výboru pro zahraniční záležitosti. Podniky samozřejmě nechtějí vstupovat do nějakých právních sporů či problémů. Eh, ovšem zde hovoříme o francízách a já bych byl velice rád, aby se komise zabývala otázkou hospodářské eh, soutěže a zároveň, eh, pokud jde o jakékoliv problémy v této oblasti, protože se stávajícím postojem nejsme spokojeni. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda a nyní budeme hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Dále je to paní Konstanz Krell, Kosmická strategie pro Evropu. Zahajuji hlasování, medovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále je to zpráva kolegy Zvera, akademické, pokračující a dálkové vzdělávání jako součást Evropské strategie celoživotního vzdělávání. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Děkuji, končím hlasování. Přijato. Dále je to zpráva kolegyně Deli zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy. Hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Děkuji, končím hlasování. Děkuji, schváleno. Takže toto jsme schválili a tím jsme ukončili první čtení této zprávy, která se dostane do další etapy. A nyní je to pan Zoreno, podpora připojení k internetu v místních komunitách. Nejprve je to číslo 30. Návrhu 30 hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Děkuji. Končím hlasování. Schváleno. 29. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Zdržel se někdo? Schváleno. To znamená, že Evropský parlament tímto způsobem dokončil první čtení této zprávy. A nyní je to zpráva Jařiho Buska, opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 179. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Děkuji, schváleno. Tím jsme dokončili první čtení této zprávy. A dále je to lov velryb v Norsku. Pane kolego, nějaká procedurální poznámka nebo ne? Takže můžeme pokračovat? Návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji, zamítnuto. Tak a nyní původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Děkuji, schváleno. Moc se omlouvám, říká vám předseda zamítnuto. Zamítnuto, a to dokonce velkou většinou. Moc se omlouvám, říká pan předseda. Původní text, takže hlasujeme o původním textu. Kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se? Originální původní text byl velkou většinou schválen a omlouvám se za předchozí přeřeknutí. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dobře, ověříme to, říká pan předseda. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Kdo je pro tento návrh? Děkuji vám. Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Schváleno. A nyní je to paní Revo Daloň Befuj a paní Koraca Belt, jejich zpráva společně. Pane kolego Wolf, máte nějaké, nějakou poznámku, prosím? Ano, děkuji, děkuji. Na základě článku 184 bych se rád obrátil, vaš, obrátil vaši pozornost stranou číslo 10, 24, sekce 4, anglické verze, kde se hovoří o tom, že pokud jde o reprodukční zdraví a o potraty, že parlament vlastně je proti těmto potratům a já si myslím, že tímto případem vlastně parlament jako kdyby oficiálně eh, říkal, že je proti těmto právním postupům. My však ovšem v našich právních dokumentech o těchto věcech neoboříme, proto bych byl velice rád, aby právní služba se, aby právní služba se opětovně zabývala tímto dokumentem, jinak miliony lidí v Evropské unii by v podstatě mohly být považováni za kriminálníky hned po našem hlasování. Děkuji. Děkujeme, Říkám, pan předseda. Toto se trošičku jak se netýká úplně toho, o čem budeme hlasovat, ale i přesto vám děkujeme. A nyní teda budeme hlasovat o tomto textu, o tom původním textu, první část paragrafu 4, kde je pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Dobře, ověříme to, říká pan předseda. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Já skutečně si myslím, že to bylo jasné, takže to nebudeme eh, ověřovat. Dále je to část 9. Budeme hlasovat o původním textu a první části. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále je to 9M, dvě části. Původní text, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dále je to třináctka ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Patnáctá. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ale myslím, že to skutečně stálo za to, abychom to ověřili. A nyní úvodní ustanovení, původní text číslo jedna, první část, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti,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 Je EPP pro? Ptá se pan předseda. Kdo je proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o celém textu. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. Bylo to skutečně velice důležité, nesmírně důležitá zpráva a proto blahopřeji oběma zpravodajkám. A nyní je to kolegyně Maria Arena a její zpráva. Hlasujeme o 46 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Je někdo proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní o textu jako celku hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Děkuji, děkuji vám za toto hlasování a nyní se dostáváme k části vysvětlování hlasování.